kontakty s občanskou společností, dialog ohledně těchto problémů. To je velice dobré. Jsou zde jiné příklady. Banány, jak víte, ty podmínky dočasně zastavit preference v této oblasti. Tam víte, že se to týká určitého rozhodnutí, není to automatické rozhodnutí, jde určitou dohodu, dopad na stabilitu vnitřního trhu a tak dále. A kdykoliv došlo k nějakému překročení těchto hodnot s Latinskou Amerikou, tak jsme udělali na naší straně, na komisi, hloubkovou analýzu a dospěli jsme k tomu, že excesivní import nepředstavoval nějaký destabilizační dopad na vnitřní trhy a měl velice maličký dopad na celkové ceny, ovšem my samozřejmě s tomu budeme dále věnovat. Dále to byla záležitost, o které se zmínil belgický kolega ohledně zmraženého zboží. My už jsme o tom z Kolumbii hovořili několikrát, já sdílím vaše obavy. Je zde i určitá obava ohledně celkových kalkulací v Bogotě. Na konci, leto, na konci tohoto měsíce budeme projednávat to toto téma společně s naším obchodním týmem, místními orgány, podíváme se podrobně na tuto problematiku a poskytneme vám detailní informace ohledně hodnocení. Čili zahájíme komplexní hodnocení obou těchto dohod, to, o tom jsem se zmínila, z výsledky se podělíme s Evropským parlamentem. Opětovně zde vystoupíme a postupně samozřejmě v následujícím období budeme celou záležitost hodnotit a pozorovat. Děkujeme, vážená paní komisařko. A nyní zde máme ještě pana Fiesa Aixelu, který vystoupí jako zpravodaj a spoluzpravodaj. Pan Bege. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat paní komisařce Malstromové a všem svým kolegům za velmi zajímavou debatu dnes odpoledne, protože Jižní Amerika je samozřejmě přátelskou, přátelským kontinentem a obchodní dohody jsou součástí tohoto partnerství a přátelství. Tyto obchodní dohody také se snaží eh, v podstatě mm, také vyzdvihnout tu strategickou důležitost našeho partnerství. Helmute, já vím, že tady je třeba samozřejmě ještě zlepšit spoustu věcí, ale je třeba se podívat, odkud všechny ty věci pochází, protože pokud bychom chtěli zrušit dohody, tak by to pouze zhoršilo tu situaci a říkal to Ramon Chaury zcela jasně. A je pravdo, pravda Gabrieli a Juane Fernando, že musíme být velmi opatrní, hlavně co se týče tedy oblasti banánů. Bylo nám také vysvětleno, jaké, jaká opatření přijímá komise. Hovořila teď o tom také paní Malstromová. Peru, Kolumbie a Ekvador jsou strategickými oblastmi pro Evropskou unii a proto je velmi důležité, abychom i nadále podporovali obchodní dohodu tak, aby dosáhla svého maximálního potenciálu. Samozřejmě musíme se zamýšlet nad začlením nových prvků tak, aby ta dohoda zajistila otevřené dveře také pro další státy Anského regionu. A nechci končit, aniž bych poděkoval všem kolegům, stínovým zpravodajům, kolegům, eh, také i Makuládě Rodriguez Primero za jejich příspěvky, za jejich práci, díky níž v tuto chvíli hovoříme o velmi vyvážené zprávě, která doufám bude zítra odsouhlasena velkou většinou. Děkuji. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní to je pan Reimer BG. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Hned na začátku chci říci, že i v souvislosti s rozmanitostí eh, oprávněné kritiky, eh, v souvislosti s tím, co máme se našimi partnerskými státy, tak eh, tady je třeba opravdu vyvinout ještě větší úsilí. A paní komisařko, z mého úhlu pohledu jste vy, stejně jako vaši kolegové, odvedli velmi dobrou práci v posledních letech. A chci také souhlasit se svými kolegy. Ano, je třeba se podívat na to, odkud naši partneři jsou. A nemůžeme také vyžadovat stoprocentní implementaci per se, ale je třeba se podívat, k jakému pokroku dochází i jak se situace v posledních letech změnila. A tím se dostávám k dalšímu bodu, pane předsedo. Když se podívám na to, že právě státy, o kterých tady v tuto chvíli hovoříme, teď konkrétně Peru a Kolumbie, Peru 500 tisíc uprchlíků, Kolumbie více jak milion uprchlíků přijímají eh, tedy uprchlíky z Venezuely. A teď si představte, prostě tyto státy jsou už tak v, v křehké situaci a přijímají opravdu tyto masy uprchlíků. To znamená, že jsou opravdu na pokraji zhroucení a pomáháme jim, pomáháme jim opravdu taky, jak máme. My máme povinnost těmto státům v tuto chvíli eh, pomáhat. A samozřejmě přechod k diktátorským eh, režimům by neměl dále otravovat životy těchto dalších zemí. A my máme ten úkol eh, takovýto vývoj zastavit. To, to je velmi důležité i v souvislosti s naší obchodní politikou a je velmi důležité tedy, abychom se podívali i vsteď s ohledem na aroganci rámci eh, Spojených států amerických nemůžeme v podstatě dělat, jako bychom něco dělali, aniž bychom něco opravdu vykonávali. Takže nebuďme tak arrogantní jako jiní, jiné velké mocnosti, ale opravdu spolupracujeme s těmito státy a neočekávajme vždy 100% implementaci. Děkujeme samozřejmě i vám, pane poslanče, spolu zpravodaji, pane VG a končíme rozpravu, hlasovat budeme zítra. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu, ale jestli dovolíte, tak ještě velice krátké oznámení. Pane Incento Ontio odchází z EPP a bude členem EKR od 16. 1. 2019 paní Jane Collins a zároveň pan John Stuart Agnew odchází z EFDD a budou členy ENF od 16.1.2019. Pan Gerard Button nebude nezařazeným poslancem, a bude členem ENF rovněž od 16. ledna 2019. Čili toto byla oznámení z mé strany. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním pořadu jednání. A tím je zpráva kolegyně Marie Arena ohledně Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Vítám zde mezi námi paní komisařku Tesen a všechny účastníky dnešního jednání. Paní kolegyně paní zpravodajka Arena má slovo jako první. Prosím. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. Ano, tento Evropský fond přizpůsobí se globalizaci byl vytvořen v roce 2007. Je to fond Solidarity, to bych ráda zdůraznila, který připravuje pomoc všem našim pracovníkům, kteří byli propuštěni které v důsledku globalizace z ekonomických důvodů více než 150 tisíc pracovníků získalo v rámci restrukturalizace pomoc z této oblasti, z tohoto fondu. Přes 500 podniků se to týkalo a členské státy získaly například v této oblasti 4 tisíce um, pomoc 4 tisícům NEED. To jsou mladí lidé, kteří nemají žádné zaměstnání, nevzdělávají se a mohou těžit teda z tohoto rozpočtu. I když ten rozpočet tam měl asi 500 milionů původně, tak je využívání tohoto rozpočtu je slabé ne proto, že ty jednotlivé kroky nejsou dostatečně vhodné, ale protože celková organizace je nesmírně komplikovaná. Ty návrhy, se kterými přichází Evropská komise, je návrh nebo iniciativa, kterou vítá Evropský parlament modifikovali jsme to postupně, trošku změnili, ale obecně řečeno mohu říci, že je zde obrovský koncenzus ohledně tohoto původního návrhu, který jsme obdrželi ze strany Evropské komise. To znamená, pokud jde o tu prahovou hodnotu, ta byla příliš vysoká, čili my jsme se snažili snížit tu prahovou hodnotu. Vy navrhujete určitou prahovou hodnotu, my navrhujeme 200, a ne 200 stejného podniku, ale například pracovníků, kterých se to týká z několika podniků, které by mohly žádat o to pomoc. Globalizace, která není jediným faktorem, důsledku kterého se mění naše ekonomika, musíme vzít potaz technologické záležitosti, energetické přechodné období, tuto mm, ekologickou rovněž záležitost, která má dopad na mm, podniky, kofinancování, které je důležitým rovněž aspektem, nebo multisektorový či multiregionální aspekt. To tyto všechny úpravy se snaží zlepšit účinnost, efektivitu tohoto fondu, kterému v současné době říkáme Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. My bychom chtěli, aby to byl spíše fond pro takovéto přechodné období, přechodná období. Víte, jsou zde záležitosti, kterým předložím zítra pozměňovací návrhy, o kterých bych se ráda změnila, protože například v rámci restrukturalizace je velice důležité i ty jednotlivé časové hodnoty, protože samozřejmě, že globalizace neznamená pouze vítěze, ale zároveň i poražené. To znamená, že to má obrovský dopad na naše ekonomiky. V důležitých obrovských restrukturizačních projektech v těch oblastech Evropy, kde je obrovská nezaměstnanost nebo nedostatečné pracovní příležitosti, nebo v těch regionech, které byly postiženy několika restrukturalizacemi, tam si myslím, že je velice důležité, abychom poskytli pomoc ekonomickým subjektům místního charakteru, aby reagovali na ty traumatizující okolnosti právě v těch těchto obrovských restrukturalizačních projektech, abychom opětovně mobilizovali sílu, energii, inteligenci, znalosti z daného teritoria. Například Caterpillar, to je velice zajímavé, zajímavý podnik v Charlova v um, Belgii, který umožnil rekvalifikační kurzy svým pracovníkům, tak aby mohli nalézt jiné pracovní příležitosti. Ale například je taková jednotka, která začala fungovat v této oblasti, takzvaná jednotka CATCH, kde jsou zde mladí, studenti, místní aktéři ekonomického charakteru, kteří pomáhají v rekonverzi nebo vůbec čelení těmto problémům, v čelit těmto problémům v těchto velice obtížných situacích. Čili z, tohoto, z této oblasti vidíme, že se může využívat, můžou využívat všechny tyto hodnoty, dovednosti daného regionu. Já to předložím zítra eh, v rámci pozměňovacího návrhu. Občas jsem nebyla schopna přesvědčit kolegy, že to za to stojí jsou to pozměňovací návrhy, které berou v potaz teritoriální rozvoj, protože teritoriální rozvoj je podle mého názoru nesmírně důležitý. Vidíme zde bohaté regiony v Evropě, ale zároveň ty, které jsou chudé, které zaostávají a my je nemůžeme ponechat osamoceny bez jakékoliv naděje. Je proto důležité, abych předložila tyto pozměňovací návrhy a skutečně věřím, že různé politické frakce tyto moje návrhy zítra podpoří. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme rovněž paní zpravodajce a nyní má slovo komisařka Tysen, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, od roku 2007 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizace byl klíčovým nástrojem pro projevení solidarity s těmi, kteří přešli o práci v důsledku změn způsobených globalizací, způsobených finanční krizí. Od počátku, od roku 2007, došlo k tomu, že bylo vynaloženo 631 milionů euro v případě 130 případů u propuštěných zaměstnanců, včetně posledních let. Ale za poslední dobu se toho hodně změnilo a v tuto chvíli přišel čas na aktualizaci naší práce, abychom lépe do práce fondu promítli stávající podmínky a proto je třeba, aby Evropský parlament podpořil i tyto změny v rámci víceletého finančního rámce. Já vítám i tu širší působnost a snížení eh, hranice. Děkuji paní Arena, děkuji všem eh, členům příslušných výborů, které, kteři, kteří usilovně pracovali na tomto materiálu a zvláště vítám a oceňuje rychlost, se kterou se tak stalo. Jsou zde pozměňovací návrhy, já některé z nich vítám, protože upřesnili náš text velice užitečným způsobem. Některé prvky byly těmito pozměňovacími návrhy změněny. Krom jiného máme určité pochybnosti o určitých případů. Já je uvedu. Jednak zrychlená mobilizace a příslušné postupy znovu zavést stejný postup, který byl mm, platný v rámci stávajícího nařízení, by byl e, nemožné, protože bychom přišli o možnost mobilizovat tyto prostředky a umožnit pracovníkům přesunout se rychleji. Rovněž máme určité pochybnosti, pokud jde o další snížení hranice a pokud jde o referenční období. Zásahy Evropského globalizačního fondu se týkají otřesů v důsledku propouštění v určitých ohraničených oblastech. Pokud dále snížíme tu hranici z 500 na 250, pokud ji budeme ještě dále snižovat, tuto hranice, tak budeme riskovat, že se prosadí argumenty týkající se předané hodnoty Evropy. Eh, to jsou argumenty, které zaznívaly. Já vám každopádně děkuji za práci, kterou jste na tomto materiálu odvedli. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám, paní komisařko. A v tuto chvíli zahajuji rozpravu. Máme zde vystupující za čtyři výbory. A to je výbor pro uh, hospodářské věci, pro regionální rozvoj, pro ženské záležitosti a pro rozpočet. Já poprosím všechny, aby se drželi vymezeného času, chceme skončit do půlnoci a za mezinárodní obchod poprosím paní Gras van der Heinz, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegové a kolegyně. Bohužel eh, v těch obchodních dohodách stále chybí ehm, metody a nástroje pro prosazování, to znamená obchod, ze kterého by měli prospěch všichni. O tom nemůžeme hovořit, protože tento Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci má za cíl podporovat všechny zaměstnance zaměstnance a zaměstnankyně, kteří přišli o místo kvůli globalizaci, liberalizaci nebo technologickému vývoji. Nicméně ta skutečnost ukazuje, že stále jsou vítězové a ti, kteří prohrávají. A proto potřebujeme pomoci eh, všem státům, eh, protože to rozdělení není rovnocené. A proto tady potřebujeme nějaké hmatatelné Eh, eh, výsledky tak, abychom mohli pomáhat opravdu konkrétním lidem. Ten fond nebyl zcela vyčerpán, to znamená, že ty mechanismy musí být trošičku zjednodušené. Musíme pomoci členským státům, které se hlásí o peníze z tohoto fondu, tak, abychom byli co nejflexibilnější. Děkujeme a nyní to bude za výbor pro rozpočtovou kontrolu pan Pěrinský. Děkuji. Tři principiální otázky za rozpočtovou kontrolu. Za prvé chci říci, že je třeba zdůraznit ta opatření, která pomáhají nejvíce znevýhodněným skupinám, členským státům a regionům, které byly nejvíce zasaženy. A to tam, kde národní a státní úřady nemají odpovídající zázemí k tomu, aby taková opatření podnikly sama. Pokud jde o ziskové organizace, tak Příslušné společnosti musí přispět na znovu zařazení propuštěných pracovníků, zvláště v kontextu sociálního plánu. A za třetí, pokud komise má realizovat technickou pomoc eh, v rámci nepřímých opatření, tak je třeba zajistit příslušnou eh, transparentnost eh, daných úkolů a jejich realizace a bude muset informovat všechny zúčastněné, včetně Evropského parlamentu, o tom, jakým jakým způsobem jsou vybíráni subdodavatelé pro příslušné úkoly. Děkuji. Děkuji vám a za výbor pro regionální eh, otázky pan Tomáš Volš. Děkuji. Děkuji, pane komisařko. Já bych chtěl říci, že náš výbor už svůj názor vyjádřil a já bych tady rád formuloval tři cíle. V první řadě bych rád hovořil o těch prahových hodnotách. To znamená, že musíme z těch 250 jít na 150, tak abychom také ten okruh těch příjemců opravdu rozšířili i na ty, kteří ještě třeba nebyli propuštěni, ale budou propuštěni. Také je třeba tu lhůtu opravdu co nejvíce zkrátit. My si myslíme, že je velmi důležité, abychom udělali opravdu zcela zásadní kroky. To znamená, že ta prahová hodnota musí být snížena 150 lidí. V případě malých a středních podniků velmi zřídka eh, existují nějaké prahové hodnoty 250 až 500 a pro spoustu členských států je v podstatě tato, eh, tento limit prostě naprosto nepřijatelný. Děkujeme a nyní to bude za výbor FAM. Paní Běnkevičujte, prosím. E, Děkuji vám, pane předsedo. Za desetiletí působení e, fondu fond pomohl e, stovkám tisíců propuštěných pracovníků v rámci Evropské unie. A pokud rozšíříme působnost fondů, mohli bychom rozšířit i pomoc těmto propuštěným pracovníkům tak, aby mohli takové pomoci požívat rychleji, tak, aby jejich žádosti o pomoc byly projednány rychleji a aby došlo i k zkvalitnění práce. Například je třeba řešit genderovou mezeru, genderovou propast v oblasti informačních a technologi- eh, komunikačních technologií, v oblasti vědy, matematiky. Může dojít k rekvalifikaci žen, tak aby mohly působit v těchto odvětvích, kde stále ještě převládají muži. Tento fond by měl také financovat klíčové služby pro závislé osoby, to znamená ty ženy, které se snaží o rekvalifikaci nebo nové zaměstnání, by měly také dosáhnout na účinnou pomoc tak, aby mohly opravdu vykonávat svoji pracovní činnost. Děkuji. Děkuji. A tím jsme ukončili vystoupení za jednotlivé výbory a dostáváme se k politickým skupinám. Nejprve tradičně zástupce EPP pan Tom van den Kendelare. Komisaris, kolegas, het Europees... Děkuji, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Evropský globalizační fond a případné odhlasované změny by v podstatě nově před, před, představoval uh, transformační fond, protože jde o určitou transformaci, o přechod osob, které ztratily práci v důsledku globalizace, v důsledku finanční krize. A máme zde různé příklady, jako je Caterpillar, o tom hovořila i paní zpravodajka a já musím říct, že fond byl od počátku dobrým nápadem. Já děkuji komise za velice dobrý návrh k věci. Rozpočet zatím nebyl plně využit a jeden z problémů se nám jeví v tom, že oblast působnosti fondu byla nadefinována příliš úzce a proto dochází k rozšíření oblasti působnosti. My se domníváme, že v minulosti to muselo být nad hranicí 150 osob, zdá se nám že ta hranice byla nastavena příliš vysoko a proto je třeba takovou to hranici upravit tak, aby byl fond dostatečně přístupný. Můžeme přistoupit ke snížení na 200, ovšem by také mělo dojít ke snížení administrativní zátěže. Je třeba se zaměřit na jednotlivá odvětví, když se to týká. Myslím si, že když někdo přichází o práci, tak není možné předpokládat, že nastoupí do nové práce příliš rychle. Eh, Evropský globalizační fond by měl také vzít v potaz dopad Brexitu. Zde hovoříme o velikých ztrátách pracovní příležitostí. Děkuji. Děkuji Rovněž děkujeme a nyní za socialisty a demokraty to bude paní Jongerius. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, se jedná o nějaký region v Evropě, kde přichází o práce velká spousta lidí. Dochází k tomu, že je zasažen region jako celek. To jsou situace, v něž musí všichni získat přístup k rychlé pomoci. Víme, že pracovní podmínky se mění, dochází k technologickému pokroku, dochází k posilování mezinárodní eh, konkurence, dochází k dalším změnám, jako je změna klimatu. I tomu se musíme přizpůsobovat, i to má dopad na trh práce. Jsou zde osoby, již se takové změny dotknou, nesmí zůstat v dané situaci opuštěny. Je třeba, abychom dali lepší možnosti lidem, kteří potřebují pomoc, potřebují získat novou práci a to je důvod, proč apeluje na všechny, aby hlasovali pro tento Evropský přechodový fond. Děkuji. Děkujeme, vážená paní poslankyně. V podstatě jste nám ušetřila dvě vteřiny a nyní za EKR to bude pan Hoc. Děkuji za slovo. Pane předsedající, tento Evropský fond, který jsme vytvořili v roce 2007, by samozřejmě měl být velice spravedlivým, podpořit eh, ty pracovníky, kteří přišli o zaměstnání v důsledku globalizace, tak aby teda získali pomoc například v důsledku restrukturalizace daného podniku, v důsledku automatizace nebo například numerizace, mm, to znamená i hospodářská krize a tak dále. Hovoří se tam o 250 pracovníků na jeden podnik. To jsou všechno dobré plány, my bychom chtěli snížit toto číslo. Ovšem samozřejmě, že te musíme zvýšit i kontroly a zároveň dodržovat rovnost mezi pracovníky velkých a malých podniků, tak aby ty většině nezneužívaly tento mechanismus. Zatím Eh, mnoho členských států žádalo o pomoc. Možná bychom se mohli podívat na to, kolik eh, získali tyto země Francie, nad 100 milionů eur, 78 milionů, hm, například Irsko, eh, Řecko, 2,5 miliona eur to bylo pro Polsko. A proto se ptám, proč například předchozí vláda v Polsku nevyužívala tento fond, když v roce 2008 4 tisíce našich pracovníků přišlo o práci, protože v Gdansku a v Gdyni se uzavírá prodali loděnice například. Děkuji, děkujeme, říká pan předsedající. A nyní za ALDE paní Mirja Vakapera. Arvoisa puhemies, globalisaatio... Děkuji, pane předsedo. Fond EGF se původně vytvořil proto, aby se pomáhalo těm, kteří jsou propouštěni z důvodu restrukturalizace zapříčiněné globalizací. Tento fond pomohl lidem získat novou práci nebo se odborně vzdělávat. V dnešní době však nezaměstnanost nepůsobí jen samotná globalizace, je to také digitalizace, automatizace. I ty působí veliké tlaky na změny v řadě odvětví ekonomiky. Možná někde se eh, lidé bojí ztráty práce a nový flexibilní fond bude lépe reagovat na tyto nové výzvy, umožní lidem lépe se připravit na potřeby budoucí ekonomiky. Tento fond má být krizový fondem. Celá řada změn, kterou udělala, které udělala komise, by do velké míry změnila celý charakter fondu. Musíme to brát s výhradami. Například v tuto chvíli je hranice nastavena na 500. Komise navrhuje 250 a parlament chce hranici ještě nižší, 200 propuštěných pracovníků. Pr- platí, že v řadě regionů pracují lidé jako malé a střední podniky. Když se dostanou malé a střední podniky do problému, má to dopad na celý region. Jenomže nesmíme dopustit, aby ta pravidla byla nastavena příliš volně a příliš rozvolněně. Pokud by se měly prostředky dostávat k nejmenším společnostem, je zde riziko, že tento fond bude využíván nepřetržitě a to si vyžádá spoustu byrokracie, to znamená, že tato administrativní zátěž se nutně zvýší, nikoli sníží. A dále chci říct, že tato myšlenka je v tom, že chceme reagovat na nepředvídatelné okolnosti, ale je třeba pracovat na politice soudržnosti, která bude brát potaz zaměstnanost, eh, potřeby jednotlivých regionů. A navíc je zde dopad Brexitu, který musíme do fondu promítnout. To bude ohromná restrukturalizační změna stejně jako jiné změny. I Brexit je třeba vzít v potaz. Děkuji. Děkujeme a nyní za zelené paní Monika Vana. Děkuji, pane předsedo, vážná paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je přejmenován eh, za, na fond pro přechodné období, období a my bychom si jenom samozřejmě přáli, aby právě toto přechodné období bylo co nejspravedlivější, tak abychom zajistili opravdu udržitelná a dobrá, kvalitní pracovní místa, protože ten eh, budoucí fond pro přechodné období eh, představuje pro nás opravdu velmi důležitý sociální nástroj, pro zaměstnance a zaměstnankyně, pro které opravdu toho moc nabízet nemůžeme nebo neumíme zatím. Já jsem velmi ráda, že prostřednictvím společné práce se nám podařilo opravdu tady zajistit spoustu dalších nových dobrých prvků. To znamená, že ten fond bude daleko více se zaměřovat na budoucí vývoj, na digitalizaci, na transformaci Eh, průmyslu, který by měl být charakterizován nízkouhlíkovou eh, spotřebou. To znamená, že eh, zaměřujeme se na zelená pracovní místa, zaměřujeme se na potřeby mladých lidí, kteří potřebují právě lepší začlenění do pracovního trhu. To znamená, je ta intervenční kritéria a vlastně snížení toho, prahové, toho prahového limitu, to je něco, co si myslíme, že je správné. Eh, bohužel ale nebudeme moci souhlasit s pozměňovacím návrhem paní zpravodajky, protože pro nás je opravdu velmi důležité, aby ty prostředky byly ku prospěchu opravdu konkrétně přímo těm zaměstnancům a zaměstnankyním a ne institucím, přes které to jde. Děkujeme. A nyní to bude Joao Pimenta López za GUE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 Děkuji. My jsme samozřejmě si přečetli velmi dobře pozměňovací návrhy paní zpravodajky, ale ono to nezmění ten fond jako takový, protože tady hovoříme pouze o něčem, co trošičku uleví či změní, vyřeší některé malé problémy, ale my tady potřebujeme se podívat na koncentraci kapitálu, na regulaci pracovního trhu, na požadavky, které jsou kladeny na pracovní sílu. A tady v tuto chvíli hovoříme o desítkách a desítkách lidí a stovkách lidí, kteří ztratili své pracovní místo v Portugalsku proto, aby multinadnárodní organizace si vydělali ještě více a tyto společnosti pouze nadále propouštějí a propouštějí. To znamená, že tady v tuto chvíli hovoříme o někom, kdo, komu jde prostě pouze o navýšení svého vlastního vlivu a síly. Nadnárodní organizace musí podporovat právě tyto lidi. Evropa volnosti demokracie. Děkujeme. A nyní to bude za EFDD pan Jonathan Arnold. Amendments 97. Pozměňovací návrhy 97 a 98 jsou dopadem odchodu z Spojeného království. My jsme zaznamenali, že dolní sněmovna britského parlamentu z zamítla dohodu, což je největší historická událost. A je pravda, že Brexit bude mít vliv na Spojené království i na Evropskou unii a doufám a chtěl jsem dohodu a proto nevím, jakým způsobem se postavit k hlasování o globalizačním fondu. Pokud změníme je název, tak nezměníme problém. Jde o období 2021 až 2027 a já nevím, do jaké míry to bude mít dopad na uh, Spojené království, protože poslanci britského parlamentu se zdrželi hlasování, protože v tuto chvíli bychom neměli tvrdit údajně, že nemáme hovořit do záležitosti Evropské Evropské unie, pokud antidemokratické síly způsobily, co se stalo a v tuto chvíli došlo ke stažení hlasování. V tuto chvíli to neefektivní využívání prostředků ve Spojeném království EFG v podstatě znamená, že posíláme prostředky Evropské unii a potom o ně žádáme zpátky a přijdeme v následujících letech o dvě třetiny, protože dojde ke snížení těch podílů, což je e, v podstatě pochybení celého předpokladu původního záměru. Děkuji. Děkujeme a nyní to bude pan David Kasa. Sul Děkuji, pane předsedo. Je zde celá řada těch, kteří podporují opatření ve prospěch eh, zaměstnanců. Jsou to opatření tohoto typu, jako je tento Evropský fond. Jsou to dlouhodobá opatření, strategická opatření, a navíc ale je třeba říci, že tento fond funguje jinak v dnešní době. My jsme se změnili, svět se změnil, je to proto, že se, v tuto chvíli je třeba se zamyslet nad tím, jak je tento fond efektivní v dobách, které jsou uh, nepředvídatelné v řadě případů. Ten fond je nastaven určitým způsobem, je nějak koncepován a to pro lidi, kteří přicházejí o práci v důsledku finanční krize, v důsledku hospodářské krize a já jsem zaznamenal tyto kroky mně nedávalo smysl, co říkal předchozí řečník. Já jsem viděl, jak tento fond fungoval na Maltě ve chvíli, kdy došlo k propouštění. A kdy se pomáhalo malým eh, podnikům, které se rozvíjely na základě propouštění. A my v tuto chvíli provádíme přeskum o rozsahu působnosti a provádíme přeskum nastavené hranice. Eh, ta hranice by měla být pravidlem, několik výjimkou. Je to důležitý krok. Snažíme se promítnout rozmanitost všech různých problémů a velikostí společností, když se to v Evropě týká. Chceme se zaměřit i na menší společnosti, jako jsou ty na Maltě. Děkuji. Děkujeme. Ani to je paní Mercedes Bresson. Děkuji, za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, milí kolegové, kolegyně. Globalizace měla často negativní dopad eh, na naše systémy produktivity, sociální ochrany a tak dále. Proto role Evropy musí být především chránit naše vlastní občany před negativními dopady globalizace a nabídnout pomoc tam, kde dochází například k nekalé konkurenci a zároveň se snažit zajistit udržitelný rozvoj a mít na zřeteli především naše občany. Čili tento fond který podpořil mnoho různých oblastí, mnoho různých částí Evropy, které se potýkaly s problémy, by měl pokračovat v této činnosti. Já jsem ráda, že zde máme konkrétní výsledky, dále, že snižujeme tu minimální prahovou hodnotu, dále jsou to záležitosti, které se týkají malých podniků, na které se často zapomínalo, ovšem nesmí tomu tak být, protože samozřejmě oni mají rovněž nesmírně zásadní dopad v konkrétním regionu, v místním prostředí, čili všechny tyto dimenze spolu souvisí. Proto bychom měli zajistit to, aby se tento fond stal něčím nebo takovým sociálně férovým, spravedlivým nástrojem, který umožní další rozvoj udržitelného charakteru s cílem nebo se zaměřením na pracovníky, kteří mají být součástí nebo jádrem tohoto modelu. Děkujeme. A nyní dáváme slovo paní Danutě Jazlověcké, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem ráda, že plánujeme změny do tohoto fondu pro rok 2001 až 2007 a Evropská komise velice zodpovědně přihlíží k novým výzvám na evropském trhu práce a zároveň potřebám našich evropských podniků. Ráda bych podpořila to, aby tento fond podporoval nejenom masová, masové propouštění v důsledku delokalizace, ale zároveň to, co je propojeno s automatizací nebo digitalizace, tak jak to navrhuje eh, výbor eh, odpovědný výbor. Tento fond by měl být propojen i s fondem EFS+, který rovněž by měl pomoci právě pracovníkům čelit novým výzvám mnoho nových pracovních míst by mohlo vzniknout důsledku automatizace, to o tom eh, hovoří experti a proto by měl tento fond reagovat na tyto výzvy. Jsou zde další změny, které eh, jdou ale proti našim hm, pracovníkům a malým podnikům. Ale zároveň jsem velice ráda, že zde došlo ke snížení um, prahové hodnoty z 500 na 200, tak jak to navrhuje eh, daný výbor a zároveň podporu místním samozprávám. Paní Hartung hovoří o tom, aby tento fond využívali pracovníci, kteří přijdou eh, o zaměstnání v důsledku. Bohužel pan předseda přerušil řečníka a dále je to pan Michal Detian. Děkuji, pane předsedo. Ano, hovoříme tady o přechodu, přechodu ke globalizované společnosti, která odbourává tolik pracovních míst, protože samozřejmě jsou tady vítězi a ti, kteří prohrávají. A my tady v naší Evropě chceme zajistit, aby při masovém propouštění, při restrukturalizaci byla zajištěna podpora pro regiony a města která eh, těmto problémům eh, čelí. A proto tento fond má ten cíl, který byl stanoven v tomto smyslu. To znamená, že tady hovoříme o výpovědích pro více jak 200 lidí. V takovýchto případech musíme nabízet dostatečné prostředky pomoci. Toto je velmi důležité. Dále otázka týkající se environmentálních záležitostí, ekologie, ekonomizace a digitalizace. Ano, i tady, tady bychom mohli prohrát. To znamená, že tento fond musí najít zásadní vyváženost mezi ekologií, ekonomií a pomocí pro všechny lidi. Děkuji bardzo. Děkujeme. A nyní paní Veronika Lopé Fontaně. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Fond pro přizpůsobení se globalizaci od začátku ukazuje, jak je efektivní právě v oblasti podpory eh, lidí, kteří přišli o práci v rámci globalizace. My jsme to také přizpůsobili ve chvíli, kdy začala ekonomická krize, tak aby tento fond byl co nejefektivnější. A teď jsme tady začlenili i digitalizaci a automatizaci, protože dochází k technologickému vývoji, který samozřejmě ty produktivní procesy neustále mění a proto my musíme tento fond neustále aktualizovat aktualizovat stejně jako politiky, které musí odrážet současnou skutečnost. A my musíme investovat i nadále do lidí, tak aby mohli zlepšovat své kapacity a schopnosti ve chvíli, kdy hlavně hovoříme o podstatné množství propuštěných lidí. A proto je velmi důležité, aby tento fond byl opravdu fondem, který je schopný rychle reagovat. A co se týče té Prahové hodnoty, tak si myslíme, že je velmi dobré, aby byla snížena. Tímto způsobem se také lépe přizpůsobujeme vlastně našemu průmyslu a naší ekonomice. To znamená, že tímto také budeme moci pomoci těm, kteří pracují, řekněme, na té nižší úrovni. Děkujeme a nyní to je pan Simon. Vážený pane předsedo, je to přesně hodina, kde dolní sněmovna bezprecedentní eh, většinou zamítla návrh dohody Terezy May. A já bych v tuto chvíli k Evropskému fondu, který eh, evropské prostředky dává do těch regionů, kde lidé přicházejí o práci, aby je nasměroval zpátky do pracovního prostředí. A já zrovna přemýšlíme o okrsku v West Middleton, který zaznamenává vzhledem k digitalizaci a platformovému eh, působení mnohem větší dopad než mm, ostatní regiony. Jaguar a Land Rover eh, minulý týden ohlásili další propouštění a můj region, můj okrsek bohužel z tohoto fondu nikdy těžet nebude ani teď, ani v budoucnu. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkujeme za vystoupení pana Simona. Samozřejmě, že je to velice závažný okamžik. A nyní pán Jaron Lenars. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. V Evropě samozřejmě často musíme diskutovat otázku financí, ale zároveň našich lidí, občanů, na které má dopad globalizace, přišli o pracovní místa my musíme pomáhat nalézt nové zaměstnání, nové pracovní zařazení, ne pouze nějaké abstraktní statistiky, musíme hovořit o konkrétních lidech, konkrétních regionech, například Výsland, kde naše lidé v oblasti stavebnictví přišli o zaměstnání. Toto jsou skuteční lidé, kteří čelí skutečným každodenním problémům proto je zásadní, aby Evropská unie zvažovala v tomto ohledu nejenom problém jednotlivých podniků, ale i jednotlivců dopad na jednotlivého člověka. Toto je právě to, co by měl dělat tento fond eh, pro přizpůsobení se globalizaci a to efektivním způsobem. Musíme proto vyslat jasný signál, do budoucna musíme zajistit to, aby Evropská unie podpořila podporu, podpoř, poskytla podporu právě těmto lidem v nouzi. Děkujeme a paní Romana Tomc je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Eh, je to už desetiletí, více než desetiletí, co vznikl fond EGF. Všichni víme, že došlo ke změně situace a proto je na místě změnit pravidla týkající se fungování fondu EGF. Myslím, že bychom měli pravidla zjednodušit, že bychom měli nastavit nová kritéria příjemců. Eh, tyto změny budou zvláště prospěšné pro malé a střední podniky v těch členských státech, kde je malých a středních podniků hodně ale když se snažíme nastavit tu hranice, tak myslím, že bychom měli být více ambiciozní. Ze statistických údajů plyne, že v mé zemi by ta nová kritéria splnilo jenom 320 společností. Takovéto změny umožní přístup i těm, kteří byli propuštění v důsledku digitalizace, v důsledku nových technologických procesů, které se zavedly. A zde platí stejně jako u jiných fondů, že pravidla musí být co nejjednodušší, ale musí být kontrolována. Děkuji. Děkujeme. Tím jsme ukončili seznam všech řečníků a nyní část každý HDI. Prvním je pan Jose Faria, ovšem nevidím ho mezi námi. Dobře, takže Michaela Šojdrová je další. Za udělení slova kolegyně a kolegové návrh revize na eh, nařízení eh,

Děkujeme. Pan Jotis Marias má slovo jako další. Děkuji vám. Ano, eh, je třeba se podívat na to, jakým způsobem stlumit dopady globalizace. Ano, potřebujeme tedy podpořit právě ti, ty pracující, který, kteří se stali oběťmi masivních, masových výpovědí. A je pravda, že v Řecku jsme nepomohli tak, jak bychom byli bývali mno, mohli. To znamená, tady ty prostředky na pomoc těmto lidem jsou extrémně, extrémně restriktivní a extrémně malé. Potřebujeme fond, který bude podporovat regiony, malé střední podniky a bude mít také eh, prostředky pro snadný přechod tento fond musí také zohledňovat eh, negativní dopady automatizace a musíme také zcela jasně říci, jak vysoký eh, by měl být ten procentuální podíl právě pro ty lidi, kteří eh, přišli o místo kvůli automatizaci. To znamená, že rozhodně z 500 na 200 to snížení, tak to považuji samozřejmě za extrémně důležité, ale ptám se, zdali bychom opravdu neměli tento práh snížit na 150. Pan Miranda, prosím pane předsedající Ano, došlo tady k šokům v rámci lokální ekonomiky. ty efekty a dopady globalizace mají samozřejmě zcela zásadní dopad na naše území. Například, co se týče Vega nebo Ferroru tady v Galicii, to jsou prostě oblasti, které byly hodně postiženy, nebo například textilní průmysl v Lakoruně, eh, stavebnictví tedy eh, v některých um, přístavních městech. A tady hovoříme opravdu o pomoci právě těm lidem, kteří i v oblastech, jako je Lakoruně nebo Vides, přišli právě o místo. A pa, komise o tom ví, my také předložíme konkrétní návrhy. Chci říci, že ne vždycky Eh, ta kritéria byla aplikována transparentním způsobem a proto je velmi důležité, abychom jednali obezřetně a abychom byli velmi opatrní také v oblasti implementace a abychom také dodržovali všechna eh, odborová pracovní práva. Musíme se podívat a naučit se, eh, poučit se z toho, k čemu došlo v Galicii, jak jednala galicijská vláda, protože velmi mnoho podniků použilo tyto peníze proto, aby neplnil splnili povinnosti a ustanovení vycházející z pracovních právní legislativy. Děkujeme a nyní pan Stanislav Polčák

vedla určité závěry z této naše rozpravy. Děkuji, děkuji, pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Já samozřejmě vítám opět to, že jste schválili v prvním čtení náš návrh a zároveň tuto kvalitní rozpravu týkající se dnešního tématu. Myslím si, že Zpráva parlamentu bude kvalitním základem pro interinstitucionální jednání, která budou následovat. Evropská komise, jako vždycky, je otevřená pro diskuzi, pro trialog a bude hrát svou roli čestného zprostředkovatele, vyjednavače a my se tím zavazujeme k tomu, že EGF bude mít dostatečný rámec, tak aby reagoval na stávající pracovně právní podmínky dnešního světa. Jsem ráda, že i parlament sdílí tuto naši iniciativu společně. Samozřejmě bychom měli splnit naše závazky tak, jak je od nás očekávají naši občané občané. Ráda bych opětovně poděkovala Evropskému parlamentu za neutuchající podporu a jsem přesvědčena o tom, že za rumunského předsednictví dosáhneme částečného obecného přístupu a schody v této oblasti, tak jak eh, to očekáváme na APSCO výboru v březnu. To je i reakce na jednu z otázek paní zpravodajky v tomto ohledu. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ještě jednou děkuji. Děkujeme, paní komisařko, děkujeme za rozpravu. Končím rozpravu a hlasovat budeme zítra. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním a já se omlouvám, říká pan předsedající, tak to, to já jsem se samozřejmě spletl. Marie, vy máte samozřejmě ještě slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala komisi za tuto iniciativu, protože bez iniciativy Evropská komise by bylo obtížné, abychom pracovali na zlepšení tohoto fondu. Čili ráda bych ještě jednou poděkovala Evropské komisi a všem politickým skupinám, spoluspravodajům, stínovým spravodajům, kteří mi pomáhali na této, v této práci na nové legislativě. Poprosila bych vás ještě jednou ohledně hlasování zítra, protože víte, když pomáháme v této oblasti pro naše pracovníky, tak samozřejmě musíme mít možnost dělávacích procesů. Ovšem pokud například kde vytvoříme pracovní místa pro tyto propuštěné pracovníky, tak je obtížné, aby nalezli nové zaměstnání nebo nové pracovní místa. Právě proto si myslím, že je důležité, abyste podpořili tento můj návrh zítra, protože musíme pomáhat jednak těm, kteří mají určité rekvalifikační možnosti a zároveň například ty podniky, které umožní pracovníkům opětovné zaintegrování do pracovního trhu po jejich propuštění. Já myslím, že to bude sloužit celému eh, našemu zájmu. Mm, samozřejmě, že i to pomůže, to pomůže i celému tomuto fondu, který by měl být fondem pro přechodná obtížná období. Já se ještě jednou omlouvám, vážené eh, paní zpravodajce, až nyní teda končím rozpravu k tomuto tématu a hlasovat budeme zítra. Dalším bodem našeho dnešního jednání je zpráva paní Veroniky Lope Fontaně ohledně Evropského sociálního fondu Plus. Čili vystoupí samozřejmě hned za spravodajkou i jednotlivý zástupce našich výborů, poté začne rozpráva. Prvním na seznamu je spravodajka paní Veronika Lope Fontaně. Prosím, máte slovo. Hmm, velmi pěkně děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Ještě předtím, než začnu svým projevem, tak bych ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci během vyjednávání, ale ještě se k tomu vrátím. Co se týče toho textu, který předložila Evropská komise, nám velmi pomohlo, protože tady hovoří v podstatě o fondech v rámci ESF, aniž bychom se tady dotýkali těch specifických cílů, protože chceme zjednodušit ty ty administrativní Eh, překážky. Co se týče propojení s tím evropským semestrem, tak to zajistí vyšší flexibilitu pro členské státy, tak aby se mohly soustředit na to nejnutnější. Je třeba si uvědomit, že naši občané jsou největším aktivem Evropské unie a proto musí být také středem našeho politického zájmu. Je pravda, že samozřejmě ekonomický růst, ke kterému dochází, je skutečností, ale musíme z toho ještě více vytěžit. Musíme navýšit více pracovních míst pro mladé lidi, zlepšit vzdělávací systémy a školící systémy, tak aby se více přizpůsobili pracovnímu trhu a jeho potřebám. Musíme zajistit také lepší zaměstnání pro starší lidi a musíme bojovat proti sociálnímu a společenskému vyloučení. Ale ráda bych vyzdvihla následující prvky, protože tady navyšujeme až na 27 financování z ESF plus ještě další opatření z sociálního charakteru charakteru, například také otázky týkající se romské komunity. Další 3% pro podporu těch nejvíce znevýhodných eh, skupin i v oblasti potravinové pomoci a v oblasti jaksi doprovodných opatření, která mají zajistit jejich lepší integraci do společnosti. Mladí lidé jsou velmi důležité, to znamená jejich inkluze a jejich účast na pracovním trhu je pro nás prioritou. A my navrhujeme, aby všechny členské členské státy zajistili minimálně 3 svých prostředků právě na podporu těch nejvíce postižených. To znamená tam hlavně, kde eh, v podstatě dochází k největším problémům, tak hovoříme až o 15%. Eh, dětská chudoba. 26% eh, dětí v členských státech vlastně trpí nebo již čelí eh, možnosti chudoby. A to je naprosto neakceptovatelné, protože je prostřednictvím toho se nemůžou stát eh, plnohodnotnými občany naší společnosti. A pokud chceme, aby naši občané žili v rovnosti a aby všichni měli eh, rovný přístup k příležitostem, tak musíme zlepšit situaci našich dětí. A proto tady hovoříme o prostředcích ve výši 5,9 miliard euro euro. Rovnost mezi muži a ženami. Článek 6 hovoří tady o základních požadavcích, které musí být splněny proto, abychom navýšili účast žen na životě společnosti. Plná integrace lidí s postižením. To je další klíčový bod. Kromě tedy všech těch dalších zmínek eh, týkající se pravidel OSN týkající se nediskriminace, tak my chceme ještě zde začlenit další nové prvky, které zajistí rovné zacházení a rovnost příležitosti. A nakonec bych rád da, eh, zmínila eh, společenské a sociální ekonomické podniky. Poprvé se tady o těchto sociálních podnicích hovoří a i díky tomu eh, zajišťujeme tady lepší právní jistotu právě pro společnosti, podniky, konkrétně konkrétně vlastně teď ve Španělsku, Itálii a Řecku, právě tedy podniky, které nejvíce respektují situaci postižených lidí. Děkujeme. Samozřejmě, že toto je zpráva skutečně širokospektrální. Je zde osm výborů, které předložilo své stanoviska ENVY, rozpočet, rozpočtová kontrola, regionální rozvoj, kultura, vzdělávání, právní výbor, dále práva občanů, jakož i rovno, rovného postavení mužů a žen. Takže nejprve to bude výbor Envy, za který vystoupí Christian Silviu Busoji. Děkuji vám. Od roku 2003 Evropská unie spustila v dané oblasti celou řadu fondů s dobrými výsledky a na nové finanční období máme nové nástroje v rámci ESF. Výbor pro životní prostředí podpořil tento program zdravotnictví, který dává jasný signál. Zdravotnictví musí mít prioritu, protože poslední eurobarometr řekl jasně, že evropští občané podporují zvýšené zásahy v dané oblasti. A zde je důležité, aby ESF měl jasné cíle, které jsou plněny. A pro výbor pro životní prostředí je nejdůležitější navýšit rozpočet pro zdravotnictví o 30 milionů, zlepšit přístup ke službám, střediska pacientů, nějaká diagnóza v průběhu života a vytvoření řídícího výboru, který by vypracovával pracovní plány a maximalizoval synergický efekt s dalšími programy. Děkuji. Paní... Děkujeme a nyní to bude paní komisařka Tysen. Prosím, dávám slovo.